Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, prosím, posaďte se. A nejprve se společně podíváme na krátké video. Prosím, posaďte se. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že zastoupení letošního laureáta Sacharovovy ceny Raifa Badávy, který dnes nemůže být s námi, protože Eh, hovoří svobodně a protože vyzývá ke svobodě myšlení a protože byl kvůli tomu odsouzen na deset let vězení a k tisícům ranám byčem a protože jsme obdrželi dramatickou znepokojivou zprávu, že byl nyní přesunut do, přesunut do samovazby. Proto dnes nemůže osobně převzít Sacharovovu cenu. A právě proto je mi velkou ctí přivítat mezi námi velmi odvážnou ženu, vás, paní Hajdar. Vítáme vás v Evropském parlamentu. mezi mnoha hosty, kteří jsou dnes mezi námi, kteří se účastní předání Sacharovovy ceny za rok 2015 jsou zástupci diplomacie a mezi nimi eh, bych rád vyzdvihl dva. Já jsem se s paní Hajdar domluvil na tom, že je pozdravím i Eh, jejich, její jménem paní Orga Šorina a Boris z, ze, z, eh, z nadace pana Němcova a kromě toho bych rád přivítal zástupce venezuelské opozice. Eh, vítáme vás, dámy a pánové, vítáme vás při letošním předávání Sacharovovy ceny. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste dnes přišli. My bychom dnes, paní Hajdar, chtěli ocenit odvážný boj vašeho muže. Vážen, vážená paní Hajdar, rád bych vám, vaší rodině, vašim dětem, všem vašim přátelům rád poblahopřál za tu odvahu, kterou jste prokázali ve snaze dostat vašeho muže domů. Eh, máte tři děti ve věku 12, 8, 3 let. Já bych vám rád prokázal tuto velkou čest. Eh, I vy jste se stala terčem eh, hrozeb trestu smrti a proto jste společně s dětmi prchla do Kanady. I vy tedy bojujete za svobodu po boku svého muže. Vy mu dáváte hlas, propůjčujete hlas jemu, jeho boji, protože on v tuto chvíli svůj hlas použít nemůže. A proto bych vám jménem nás všech, eh, proto bych vás, proto bych chtěl vyzvat krále, aby okamžitě propustil pana Padávyho. Vyzývám pana krále Salmana, aby okamžitě udělil panu Badávimu milost a bez jakýchkoliv podmínek ho propustil. Navzdory velkému riziku se v Badávi, co by bloger, snažil podporovat svobodu myšlení pouze využíval svého práva na svobodu z projevu a tím, že založil svůj blog, vyplnil určitou mezeru v zemi, kde v podstatě existuje vákuum, kde chybí svobodný tisk. v Badávi pozdvihl svůj hlas za právo, za lidské právo být svobodný. Ve své společnosti tedy podporoval to, aby i ostatní mohli svobodně projevovat svoje názory. Z vězení přes telefon řekl následující věc. Zasazuje se o to, aby mohl zlomit zdi nevědomosti v jeho společnosti. Sleduje tím cíl, aby eh, byla spochybněna nedotknutelnost duchovních v jeho zemi a zároveň se snaží o to, aby byla ctěna svoboda názoru, svoboda projevu, snaží se, aby byla dodržována práva žen, nezletilých a všech občanů. Chce garantovat lidská práva všech jednotlivých občanů. V tomto smyslu v roce 2006 Raif Badavi založil internetové fórum Saučtí liberálové. V eh, na tomto fóru se snažil upozorňovat na nutnost reform na náboženské, kulturní a politické úrovni. Po dvou letech ho vláda donutila, aby to fórum ukončil, ale on to nevzdal. Naopak, vrátil se s novým internetovým fórem, které se jmenovalo Svobodná saudská liberální síť. Tato síť měla desetitisíce členů, kteří diskutovali o náboženství a politice a když se eh, objevilo arabské jaro, tak na, právě na tomto fóru probíhala velmi živá diskuze. Ukončení, uzavření Badávyho webové stránky bylo velkou ztrátou pro svobodu projevu v jeho zemi. Nejen, že byl obětí cenzury, jak víme, byl dokonce zatčen a již, byl, již obdržel 50 prvních ran byčem. Toto byčování šokovalo celý svět. Lidé všude na světě vyšli do ulic a používali sociální média k tomu, aby odsoudili tyto hrůzné činy. Po mezinárodním odsouzení a kvůli katastrofálnímu zdravotnímu stavu Raifa se zatím od dalšího byčování upustilo. Raif Badavi se tak stal symbolickou postavou a zároveň inspirací pro všechny ty, kteří eh, bojují za, lidska, za základní práva ne pouze v tom daném regionu, ale na celém světě. A Raif Badavi není v tomto boji osamocen. Jeho advokát Valet Abu al kair kterému je 36 let, si odpikává 15-letý trest odnětí svobody, co by zakladatel monitorovacího, eh, monitorovacího místa pro lidská práva byl odsouzen. V říjnu tohoto roku byl odsouzen doktor Abdul Karim Al-Kodr, spoluzakladatel Soudského združení pro občanská a politická práva, co by již desátý člen této organizace. Byl odsouzen k eh, k vězení na 8 let a k desetiletému zákazu vycestování. Před několika týdny byl odsouzen Ashraf Fayad, mladý básník a kurátor výstav, kvůli tomu, že odpadl od islámu. Byl odsouzen k smrti. E, nejedná se o řádný spravedlivý proces a ne, bylo mu upřeno právo na právní zastoupení. Ali Mohamed Al-Nimr, kterému je teprve 21 let, Tomu nebylo ani 18 let, když byl poprvé zatčen, protože demonstroval za rovnost práv Saudské Arábii. Následně byl odsouzen k smrti a e, s ukřižováním. Jsme znepokojeni a šokováni těmito zprávami. Jsme šokováni tím, že tento rozsudek má být příštích dnech naplněn. My jsme v usnesení Evropského parlamentu vyzvali saudsko-arabské orgány, aby e, to změnili a já tak činím ještě jednou. Prosím, propuste pana Aliho Mohameda al-Nimr, e, zrušte rozsudek smrti a zrušte tento hrůzný, e, opuste od toho hrůzného činu. Milí kolegové, milé kolegyně, ty případy, které jsem zmínil, jsou pouze některé z těch, eh, které o kterých víme a které se týkají politických zajatců. A proto tedy důrazně vyzýváme saudské orgány, aby skoncovaly s tímto systematickým potlačováním eh, pro, eh, svobody projevu, aby dostály mezinárodním závazkům, které tato země přijala. Například je to úmluva proti mučení to Saudská Arábie eh, ratifikovala, nebo dohoda o právech dítěte, nebo o eh, umluva o odstranění jakékoliv formy diskriminace zaměřené proti ženám. Je potřeba, abychom kladli na saudsko-arabské orgány vyšší požadavky, protože eh, je to země, která je členem Rady OSN pro lidská práva. Zdůrazňuje se, že špatná situace v oblasti lidských práv neodpovídá zodpovědnosti, kterou na sebe tato země vzala. Je to země, která se stala členem eh, Rady OSN pro lidská práva a zároveň v ní bylo jenom letos zavražděno 150 lidí, popraveno 150 lidí. Zároveň je to tak, že v Saudské Arábii mnoho lidí aktivně používá sociální média. Zároveň je to tak, že internet je silně cenzurován. Více než 400 tisíc webových stránek je eh, zablokováno. A je to ještě horší. Ti, kteří používají internet a sociální média a snaží se svobodně projevovat své myšlenky, jsou za to trestáni. My jsme ochotni vést eh, dialog o lidských právech mezi Evropskou unii a Saudskou Arábií na parlamentní úrovni. A to by mohlo přispět k tomu, že se situace zlepší, že se zlepší vzájemné pochopení a že budou zahájeny reformy. Určitě došlo i k určitému pozitivnímu vývoji. Ministerská rada schválila zákon o soukromých svazech a organizacích. E, to znamená, že nejen vládní organizace mohou v této zemi působit a e, nevládní organizace mohou oslovovat civil, občanskou společnost. Zároveň došlo k určitému pokroku e, ve s emancipaci žen, ale rovnopráznost tu, tu v žádném případě není. My se stavíme stavíme proti jakékoliv diskriminaci a vyzýváme Saudskou Arábii, aby dostala svým povinnostem a aby ukončila systém nadvlády mužů nad ženami, aby konečně ukončila eh, tento systém, protože to do 21. století nepatří. paní Hajdar, dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, milí hosté. Žádný teror, ani trestní právo, které odsuzuje lidská práva, nám nezabrání v tom, abychom za ně bojovali. žádný bezpečnostní argument, žádný boj, eh, obchod se zbraněmi ani s ropou nás, nám v tom nezabrání. Raif Badawi to vyjádřil takto. Svoboda projevu, to je vzduch, který myslitel dýchá. A je to zároveň palivo, který, které zapaluje oheň jeho myšlenek. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu předat sacharovou cenu za svobodu myšlení za rok 2015 Rajfu Badávimu. Doufám, že ho brzy v blízké budoucnosti budeme moci v tomto plenárním sále přivítat osobně. Děkuji vám. Eh, tisíckrát děkuji, dámy a pánové, pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, poslanci a potlatkyně. Velice vám děkuji, pro mě je velkou ctí, že jsem dnes tady mezi vámi. Byla bych eh, byla velmi ráda, eh, kdyby můj manžel mohl převzít tuto cenu sám, osobně. Když dovolíte, já bych vás požádala, abychom jednou minutou ticha vzdali hold památce těch, kdo zahynuli ve Francii či kdekoliv jinde. To je také největším přáním mého manžela. Minuta ticha na počest obětí. ألف شكر لكم Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, jsem zde před vámi hovořím k vám, zástupcům eh, velkých evropských národů a chci říci, že jsem velmi hrdá na to, že mohu zastupovat svého manžela a že eh, se eh, nacházím zde v tomto sále velkém symbolu demokracie v Evropě. Dovolte, abych začala tím, že bych citovala jeden z článků svého manžela. Svoboda projevu to je jako vzduch, který dýchá, dýcháme který dýchá každý, kdo přemýšlí, je to pohoná hmota, která nám pomáhá žít i pracovat. Během různých období naše národy se mohly rozvíjet právě díky takovým myšlenkám takových myslitelů. Tak si společnosti hledali svůj způsob eh, přemýšlení, tím kráčeli k pokroku i k prosperitě. Mezinárodní společenství a združení právníků z celého světa žádají od saudsko-arabského režimu, aby se reformoval, protože se domnívají, že ehm, svoboda projevu je eh, právem všech. Člověk jako lidská bytost má přece právo přemýšlet a toto eh, přemýšlení vyjadřovat. Můžete milovat, můžete nenávidět, můžete být liberál nebo islamista. Prostě to všechno jsou možnosti vašeho našeho myšlení. Arabský myslitel jestliže je svobodný, tak vždy obchází kolem, jakoby kolem horké kaše, aby alespoň určitým způsobem mohl vyjádřit své myšlenky, protože v naší zemi svobodná myšlenka, osvícená myšlenka je považována za rouhání. Tak tomu je v některých arabských společnostech. Eh, arabské společnosti se velmi často domnívají, že svobodná myšlenka je dekadence, že je to vzdálení se od té správné cesty náboženství. To ovšem tak samozřejmě není. Eh, I arabský myslitel, i arabská společnost eh, Eh, takto fungují velice nepřirozeně. Myšl, myslitelé by se měli mít možnost vyjádřit svobodně, a to i v případě, že se mílí, i v případě, že ten myslitel jde proti proudu a jde například proti náboženskému proudu. Společnost eh, má být otevřená, má být schopna přijímat eh, všechny typy myšlení, všechny proudy myšlenek, má být schopna naslouchat názoru jiných, poslouchat konstruktivně a to na základě konstruktivního dialogu právě proto, aby bylo možné povznášet myšlení výš a výš. Ten, kdo se dívá na arabský svět, může konstatovat, že společnost žije pod jhem teokratického režimu režimu, který žádá eh, od lidí pouze, aby odpovídali ano, ano a pouze, aby překyvovali. Eh, takové, takové společnosti prosadili podřízenost, podrobení se eh, náboženským činitelům. V dnešní době náboženští činitelé pro nás jakoby soutěžili, kdo pronese lepší fatvu. Takto vlastně hrozí intelektuálům, kteří se naopak snaží prosazovat svobodné myšlení. Obávám se, že dojde k odchodu arabských mozků, že osvícení myslitelé odejdou z této arabské společnosti a budou se snažit žít jinde, kde mohou se svobodně vyjádřit. Dámy a pánové, když než byl můj muž uvržen do vězení, řekl, že náboženští představitelé se snaží zastrašit myslitele, protože myslitele eh, je snad ohrozují, jako by jednou mohli odhalit jejich lži a jejich neznalosti. Raif Ada Badawi je mladý uh, Arab ze Saudské Arábie, který trpí ve vězení proto, že byl uh, odsouzen, obžalován z odpadlictví od víry. Nejdříve byl odsouzen eh, k trestu smrti a poté to bylo změněno na velmi tvrdý trest, deset let věznění a tisíc ran byčem. Má být eh, byčován tak, že celkem to bude tisíc ran byčem. Eh, tyto rány byčem budou po, v dávkách po 50 prováděny každý pátek po modlitbě. Má také zákaz cestovat, má zákaz eh, vyjadřovat se vůči tisku a to ještě deset let poté, co bude propuštěn, čili až dalších deset let po vypršení jeho trestu. Ale Raif není zločinec, Raif není násilník. Raif je eh, člověk, který přemýšlí a chce svobodně přemýšlet, co je jeho zločinem, jen to, že je svobodným hlasem eh, v této zemi, kde myslet je nutno jednotným způsobem. Můj manžel nebyl zločinec, nepřepadal eh, po cestné na cestě, eh, nezaslouží si tak strašně tvrdý trest eh, ty rány byčem. Můj manžel pouze vyjádřil svobodně své myšleníky a to tím, že je napsal můj muž sní o svobodnějším světu, kde bude možné vyjádřit myšlenky. V této zemi, kde zatím je myšlení pouze v jedné podobě. To ruší to ruší ostatně eh, eh, nejen v Saudské Arábii, ale může to zneklidňovat i jinde. Eh, Raif Badawi je míru milovný myslitel. Nechce zůstat v tom jednotném stádě, který, které jde za náboženskými představiteli. Chce žít v svém svobodném světě promluvil, postavil se proti barbarství, proti autoritativním postojům náboženských představitelů a oni eh, reagovali tak, že jeho křehké tělo vystavili již 50 ranám byče. 50 ran byče, které vyvolalo reakce v celém světě, reakce, které stále ještě vidíme eh, v Kanadě, v Austrálii, ve všech zemích, eh, kde lidé se povstávají a říkají, já jsem Raif cena, která je mu dnes udělena, je historickým okamžikem. Je to také projevem statečnosti a to vám, pane předsedo, přičítám k dobru. Je to 15. cena, kterou dostává za méně než jeden rok můj manžel. Je prvním občanem z, eh, z eh, oblasti zálivu, který dostává tuto cenu. Dámy a pánové, chci vám poděkovat. Poděkovat, že jste mi dali tuto příležitost, projevili mě tuto čest a chtěla bych na závěr citovat ještě slova svého manžela eh, my přejeme život i těm, kteří odsuzují k smrti a těm, kdo chtějí zůstat nevědomosti, těm přejeme, aby byli osvíceni. Děkuji vám za pozornost. liebe kolleginnen Milé kolegyně, milí kolegové, myslím si, že jménem vás všech mohu ještě jednou poděkovat paní Hajdar. Měl jsem možnost s ní hovořit ještě před tímto projevem. Hovořili jsme spolu dlouho a myslím si, že máte pravděpodobně podobný pocit jako já. Paní Hajdar mi vyprávěla o svých třech dětech. Má holčičku, které je 12, potom uh, syna, kterému je 11 a ještě tříleté děcko a oni čekají na svého otce v Kanadě. Paní Hajdar mi řekla, že pan Badávi vždycky, když spolu hovoří, klade jednu otázku. Nezapomněli na mě děti? Myslím si, že všichni si umíme představit, co to znamená pro otce, ale taky pro matku, která za takovýchto okolností telefonuje se svým mužem. A paní Hajdar řekla, že mu pokaždé, pokaždé říká ne, děti na tebe nezapomněly a nikdo na tebe nezapomněl. A já myslím, že naše dnešní slavnost přispěje k tomu, aby otec těchto dětí nebyl zapomenut. Bojujeme spolu s vámi a vám paní Hajdar bych rád řekl, že pravděpodobně všichni v tomto sále vaši obrovskou odvahu obdivují. Děkujeme vám. Dobré odpoledne, kolegové a kolegyně. Můžeme teď pokračovat ve své další práci a podle e, pravidla 152 odstavec 2 předseda chce navrhnout e, na odpolední e, pořad jednání změnu, tak jak ji navrhuje paní Valero. Vývoz zbraní jako bod 4 Jedná se o prohlášení 20. Výro, k 20. výročí e, dohod z Daytonu, jelikož nejsou žádné námitky, tak je tímto e, pořad jednání takto pozměněn. A teď se dostáváme k hlasování. Máme před sebou tři zprávy. E, zpráva Gutierrez, jedná se tedy o prodloužení funkčního období k orgánu pro bankovnictví. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni.